Good morning, colleagues, and thank you. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji všem dvěma poslancům, kteří to dnes stihli dnes dopoledne. Pravděpodobně dnes budeme mít problémy, protože e, je stávka ve veřejné dopravě, takže budou komplikace. Takže ještě jednou děkuji těm poslancům, kteří jsou zde přítomni. Máme tady našeho hosta pana Detlefa Schredera. Dnešní, dnešní jednání se přenáší také živě na internetu, takže máme publikum i mimo tento zasedací sál. Začneme prvním eh, bodem na dnešním pořadu jednání, to je bod číslo 15. Já tady vídám pana výkonného ředitele Detlefa Schredera, který je tady mezi námi poprvé eh, v této funkci. Vítáme vás, pane Schredere. Vy jste eh, začal tuto funkci zastávat 16. února. Předtím jste byl zástupcem ředitele pro provozní záležitosti. Tuto funkci jste vykonával několik let. Dnes dopoledne budete eh, prezentovat hlavní výsledky agentury CEPOL za rok 2017. Dále tady také proběhne diskuse o programu na rok 2018 a o strategických cílech na nejbližší budoucnost. Takže Dáme vám na to zhruba 10 minut. Máte tady také přichystané slajdy vaší prezentace a poté samozřejmě dáme prostor poslankyním a poslancům, kteří budou mít případné dotazy. Takže ještě jednou vás vítám a dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Také velice vřele vítám vás i já. Jsem eh, velice rád, že zde, mohu, že zde mohu vystoupit tak brzy poté, co jsem nastoupil do svého úřadu. Pro mě je to skutečně veliká výsada, že tady eh, členské státy mě zvolili do funkce výkonného ředitele této Evropské agentury pro eh, vzdělávání odbornou přípravu v oblasti prosazování práva. A jak pan předseda říkal, dnes vám budu prezentovat naše výsledky za rok 2017 a také výhled pro naši agenturu no, do nadcházejících let. Jenom stručně také několik připomínek o mně a mém vzdělání. Já jsem v Německu 30 let eh, pracoval jako policista, měl jsem na starosti různé regiony a oblasti vyšetřování od roku 2001. Eh, jsem tedy zaměstnán v této agentuře a Teď je mi velikou ctí, že v nadcházejících letech tuto agenturu budu moci vést. Já bych, já bych vám chtěl odprezentovat, jak jsem říkal, některé klíčové aspekty, které souvisejí s naší strategií, to, co chceme nabídnout Evropskému společenství, jaké služby tedy nabízíme eh, příslušným agenturám. Klíčové výsledky za rok 2017 to vám dnes také představím a také hlavní eh, strategické oblasti do nadcházejících let a do roku 2018. Prosím o další slide. Takže klíčové aspekty, pokud jde o roli naší agentury ve bezpečnostním systému EU. My jsme tady agentura v přední linii to znamená, že pokud se objeví nějaká nová hrozba pro evropské společenství, tak my musíme okamžitě zareagovat v úzké spolupráci s ostatními agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitra a musíme tedy pomáhat Evropské komisi s vypracováním eh, co nejlepší možné reakce. Máme vynikající nástroje pro to, abychom politiky v oblasti spravedlnosti a vnitra mohli přetavit do konkrétních akcí a kroků prostřednictvím vzdělávání odborné přípravy. To znamená, že ti, kteří nakonec eh, píšou naše zákony, zákonodárci samozřejmě eh, odvádějí výbornou práci, mohou sepsat vynikající právní předpisy, ale aby bylo možné je používat v praxi, je třeba, aby tedy všichni v praxi správně rozuměli, plně rozuměli tomu, co nové předpisy přinášejí, jaké eh, největší příležitosti přinášejí a jakým způsobem je mají vykonávat. To znamená, že my jsme tím nástrojem, který všechny tyto důležité legislativní iniciativy v praxi zavádí a to díky tomu, že tedy v praxi vzděláváme a školíme konkrétní pracovníky podporujeme evropskou bezpečnost eh, prostřednictvím eh, víceúrovňových školicích a vzdělávacích portfolií. To znamená, že eh, odpovídáme na různé školicí a vzdělávací potřeby, ale nejdříve analyzujeme, jaký je problém a poté vypracujeme tedy vhodné školení či případnou jinou reakci. Ne vždycky samozřejmě všechno řeší školení, ale velice často ano. Z, eh, z, zabýváme se klíčovými oblastmi, jako je boj proti terorismu, migra, eh, oblast migrace, eh, kybernetická trestná činnost a vážný a organizovaný trest, zločin. A vždycky se zaměřujeme na to, abychom co nejefektivněji mohli reagovat na situaci. Já později vám řeknu i konkrétní čísla. Eh, pokud jde například o naše vzdělávání eh, prostřednictví e-learningu. To je velice rychlý, flexibilní a také nákladově efektivní nástroj. My se tedy snažíme všechny tyto nástroje vhodně kombinovat tak, abychom mohli v rámci našeho rozpočtu plnit všechny své úkoly. Už několik let se velice zaměřujeme také na potřeby eh, osob činných v oblasti prosazování práva přímo v praxi v Evropě. Velice úzce spolupracujeme se všemi ostatními, se, zaměřujeme se na hlavní priority a prosím ještě o další slide. Snažíme se být co nejflexibilnější, pokud jde o nové, nově vznikající rizika. Mohu vám říct, že za posledních několika let uh, se samozřejmě hodně hovoří o nelegální migraci, hodně se hovoří o teroristických hrozbách. A my za posledních několik let ze svého hlediska jsme udělali to, že jakmile se tyto hrozby objevily, okamžitě jsme zahájili podporu eh, osob, které přímo prosazují právo v těchto oblastech a zaměřili jsme se na to, jak můžeme Eh, zaměřit a přizpůsobit své školení a vzdělávání a další aktivity, které jsou zaměřeny například na eh, boj proti terorismu, na eh, zahraniční bojovníky, kteří se vrací zpátky do Evropské unie a tak dále. Zabýváme se také propojením mezi vnější a vnitřní bezpečností EU. Jak? Máme už eh, jasné, eh, nastaven, jasně nastavenou spolupráci s většinou sousedních člen, států EU, se zeměmi z oblasti západního Balkánu a celého Balkánu. Také máme spolupráci se zeměmi Blízkého východu a Severní Afriky. A snažíme se všechny tyto potřeby eh, sladit. Úzce spolupracujeme se všemi těmito partnery v rámci EU i mimo ní a také umožňujeme partnerům v rámci EU spolupráci s těmito zahraničními partnery. To znamená, že velice často během školi, školicí či vzdělávací akce se tito partneři setkávají a mohou spolupracovat. E, klademe velice silný důraz na základní práva a zásady právního státu. To je průřezový bod, který vždy bereme v úvahu při nastavování našich školicích činností. A mimo EU klademe velký důraz také na zásady právního státu. To znamená, když školíme v zemích, jako je Jordánsko, Libanon, Tunisko, tak vždycky zdůrazňujeme to, jak Evropská unie chápe zásady právního státu. Důležitá naše úloha také spočívá v tom, že, že přispíváme k vytváření kultury, společné kultury prosazování práva v EU. Já mám léta zkušeností, jakožto vysoce postavený policista. Eh, a to znamená, že vím, že spolupráce může fungovat pouze pokud existuje důvěra. Existují například velice citlivá vyšetřování, která mají něco společného s organizovaným zločinem, bojem proti terorismu. Tam je potřeba velice úzká spolupráce s ostatními společenstvími. A aby toto bylo možné, tak je třeba, aby se jednotlivci setkávali jako partneři. My například také vysíláme eh, policisty ostatní eh, úředníky do jiných zemí, aby viděli přímo v praxi, jaká je situace, co je možné, co není možné, jaké jsou silné stránky a slabé stránky té spolupráce. To znamená, že tam se stanoví ty pevné základy pro budoucí spolupráci, protože všichni si vzájemně poté rozumějí a mohou si důvěřovat. Společné hodnoty, to je také důležité, pokud jde například o základní práva, toto také posilujeme, toto povědomí v rámci našich školicích činností. Jak už jsem také zmiňoval, velice úzce spolupracujeme s všemi dalšími partnery v rámci Agentur pro oblast spravedlnosti a vnitra. A to v rámci plánování i samotné implementace. Jenom abych vám dal několik příkladů. Myslím si, že 60% našich aktivit eh, Tady tam spolupracujeme s Europolem, ale není to jenom v rámci našich činností. Velice úzce souvisejí naše aktivity s eh, činnostmi samotného Europolu, to znamená od samotného plánování až po implementaci až po následné kroky. S nimi spolupracujeme. Spolupracujeme také s Frontexem, agenturou pro základní práva a tak dále. Chtěl bych také zdůraznit, že máme velice úzkou spolupráci s Evropskou komisí, především s generálním ředitelstvím Home, protože oni také hrají velice důležitou roli v, tomto, v této oblasti koordinace. Jsem velice vděčný za tu spolupráci, kterou se nám podařilo za několik posledních let nastavit. Do budoucna se připravujeme na změnu paradigmatu, pokud to vzdělávání odbornou přípravu. Chtěli bychom využít příležitosti, které nabízejí moderní technologie, protože nejenom, že se mění společnost, ale mění se také příležitosti, pokud jde o vzdělávání odbornou přípravu. Dnes vy a všichni ostatní jsou zvyklí na příval, informací z internetu a vůbec chápání toho, co to jsou znalosti a co to je učení, se mění také. V tuto chvíli my už jsme tady podnikli vhodné kroky, například pokud jde o elektronické vzdělávání a do budoucna jsme ochotní a připraveni se na to zaměřit ještě více. Na tomto slajdu dále vidíte graf, který ukazuje zapojení pokud jde o osoby činné v prosazování práva za poslední léta. Vidíte, že v roce 2010 jsme měli něco málo, o něco málo více než 2000 účastníků vzdělávacích akcí, což není mnoho. A teď vidíte, že loni už jsme měli téměř 24 tisíc účastníků. Jsme velice rádi, že došlo k tomuto nárůstu, ale ten byl možný jenom díky tomu, že jsme mohli využívat ve větší míře elektronické vzdělávání, protože to je velice flexibilní a rychlý nástroj. Ale samozřejmě tento nástroj nemůže plně nahradit rezidenční kurzy, kde se mohou lidé fyzicky spolu setkávat. Nicméně tato čísla vám ukazují, jak jsme rozšířili svůj dosah. Jsme si jisti, že ještě do budoucna toho můžeme udělat daleko více, abychom mohli také ještě eh, skontaktovat další skupiny, a k tomu se ještě vrátím. Tento nový graf vám ukazuje celkový přehled o rozvoji e, rozpočtu naší agentury za poslední léta a také uvidíte tam kombinaci s naším dosahem. To znamená, že vidíte, že za poslední léta jsme měli víceméně stejný rozpočet. Došlo k malému navýšení na rok 2017, na letošní rok bude zase o něco snížen tento rozpočet, ale vidíte, že se nám podařilo eh, výrazně rozšířit naše cílové skupiny. Ještě několik čísel, která ilustrují to, co jsme konkrétně udělali v jednotlivých oblastech politiky. Pokud jde o boj proti terorismu, tam jsme proškolili více než tisíc eh, policistů a ostatních v celé řadě aktivit. Pokud jde o nelegální migraci, tam jsme proškolili 909 eh, osob. Kyber, eh, kybernetická trestná činnost a bezpečnost, tam jsme proškolili 4450 osob. Tady je stále větší poptávka v této oblasti. A další oblasti, závažná organizovaná trestná činnost, tam jsme za, za loňský rok proškolili téměř pět tisíc osob. A myslím si, že to ukazuje, že CEPOL je skutečně schopen zareagovat na poptávku, kterou identifikujeme v jednotlivých oblastech spolupráce v Evropě a jsme schopni ji uspokojit co nejlépe. A tady nejde jenom o kvantitu, o počet proškolených, ale mohu vám říci, že také vždycky vyhodnocujeme všechny naše aktivity i z kvalitativního hlediska. To znamená, že zda, zkoumáme, zda jsou účastníci školení spokojení. Máme obvykle eh, spokojenost asi před 90%, 93, 94% účastníků našich aktivit je obvykle spokojeno s obsahem. Jak už jsem říkal, spolupracujeme také eh, se zeměmi ze Severní Afriky a Blízkého východu. A v loni jsme vypracovali pro EU rozpočet i v e, oblasti MENA, je to boj proti terorismu, protože jsme věděli, že je třeba ještě posílit naše úsilí, lépe spolupracovat s těmito zeměmi a podporovat je. Protože tyto země se potýkají s celou řadou těchto problémů. Podařilo se nám navázat velice dobře, dobrou spolupráci s těmito čtyřmi zeměmi. Turecko, Tunisko, Jordánsko a Libanonu. Vidíte tam i počty proškolených osob. Vidíte, že tam byl veliký zájem ze strany těchto zemí. Měli veliký zájem eh, o užší spolupráci s Evropskou uní v této oblasti. Nebylo to vždycky jednoduché. Nemusím vám asi vysvětlovat, že například spolupráce s eh, agenturami pro prosazování práva například v Turecku není vždycky jednoduchá, ale Fungovalo to velice dobře, velice dobře jsme společně tady pochopili to, co je třeba implementovat. Teď několik připomínek o výhled na léta 2018 až 2020. Především, o co nám jde. Já jsem výkonný ředitel, to znamená, že jde mi o to, abychom plně eh, implementovali nový právní mandát, který jsme obdrželi v roce 2016. Velice oceňujeme rozšířenou působnost tohoto nového mandátu, který jste svěřili naší agentuře. A chceme ho samozřejmě plně využít a plně implementovat. Samozřejmě nám zbývá ještě velká spousta práce. Například je třeba, abychom přizpůsobili svoji nabídku všem společenstvím v oblasti prosazování práva, nejenom agenturám, ale také vnitrostátním strukturám. Je třeba, aby všichni dobře věděli, co to vlastně je CEPOL, co může nabídnout a jak se mohou zapojit do našich služeb. Hovoříme tady samozřejmě o pohraničních strážích, celních službách, policejních složkách a tak dále. Vždycky to závisí na samotných členských státech. Chtěli bychom také posílit lepší koordinaci, pokud jde o školení a odborné vzdělávání v oblasti prosazování práva v Evropě. Za loňský rok už se eh, spolupráce zlepšila, jak víte, ostatní agentury mají svůj vlastní mandát, pokud jde o jejich vlastní složky a typy školení. To respektujeme, ale jsme přesvědčeni o tom, že je do budoucna možné zefektivnit naši spolupráci, abychom se vyhnuli nějakému překrývání v těchto, obla- v těchto oblastech a lépe identifikovat oblasti, kde je možné fungovat synergicky. Pokud jde o spolupráci s ostatními agenturami v oblasti eh, spravedlnosti a vnitra, zatím jejich reakce je velice pozitivní. Evropská komise se také do toho eh, mechanismu spolupráce dobře zapojuje. Konkrétní příklady, například nyní máme výměný program, ten bude teď rozšířen, bude tam i spolupráce s Frontexem. To znamená, že sloučíme náš program výměný a výměný program Frontexu, aby to všechno mohlo fungovat efektivněji protože a podobné příklady tady chystáme i v, oblasti, v ostatních oblastech. Chtěli bychom do budoucna ještě více rozvinout takzvaná eh, znalostní centra CEPOLu. V tuto chvíli máme dva, dvě tato centra. V jiných oblastech se jim říká Centers of Excellence, ale my jsme skromnější, jak si nechceme jim říkat hned od začátku Centra excellence. Uh, ale zatím jim tady říkáme centra znalostí. Zatím se zaměřujeme na dvě témata. Boj proti terorismu a podpora eh, misí v oblasti společné bezpečnostní a obrané, obrané politiky. Chceme posílit kvalitu těchto aktivit, chceme dosáhnout udržitelného rozvoje. Eh, nechceme, aby se partneři zapojovali jenom na jeden rok, ale aby měli víceletou odpovědnost v určité oblasti, aby skutečně ten vývoj toho konkrétního tématu vzdělávání byl udržitelný. A spolupracujeme také s jinými strukturami EU, to znamená, například pokud jde o boj proti terorismu, tak máme eh, Centrum Europolu pro boj proti terorismu a pokud jde o mise CSDP, tak tam také spolupracuje s ostatními. Ještě o jeden slide zpátky, prosím. Kybernetická kriminalita a související kriminalita. Tady také úzce spolupracujeme s ostatními partnery v rámci Agentur pro spravedlnost a vnitro. Tady skutečně je velice velká eh, poptávka ze strany členských států o vzdělávání a školení v této oblasti. Jak víme, tyto, tento typ trestné činnosti není, možný řeši, není možné řešit jenom na vnitrostátní úrovni. Je tam vždycky nějaký prvek mezinárodní spolupráce a proto tady pořádáme také mezinárodní školicí aktivity. To znamená, že eh, je třeba každý rok příslušné pracovníky proškolovat, je tady totiž celá řada oblastí, rychle se to vyvíjí a Vzhledem k tomu, jak velké investice se to vyžaduje, jednotlivé členské státy to velice často nezvládají sami. Je to pro ně veliká výzva, aby zajistili, že mají nejle- tedy co nejlépe proškolené odborníky. Samozřejmě, jakmile jsou tito odborníci velice dobře proškoleni, velice často potom dostanou zajímavější, finančně zajímavější nabídku ze soukromého sektoru. Takže je to veliká výzva. My pořádáme tento typ školení Eh, vždycky také například ve spolupráci s příslušným centrem Europolu. Chceme klást větší důraz na aktivity v oblasti eh, budování kapacit a misí v oblasti společné bezpečnostní obrané politiky. Jsme eh, připraveni také rozšířit, rozšířit naše aktivity v oblasti budování kapacit i mimo EU chceme v rámci Severní Afriky také se zabývat Alžírskem a Marokem. V tuto chvíli budeme také implementovat další jeden projekt, který se týká oblasti západního Balkánu. Jsme si jisti, že to, co jsme prokázali v předchozích letech, je to, že jsme poměrně štíhlá organizace. Do konce loňského roku se nám podařilo tady eh, využít náš rozpočet na 95 a pokus, snažili jsme se také co nejvíce využívat již existující struktury v rámci členských států, abychom nemuseli nic eh, opakovat. To znamená, že asi 70 našich rezidenčních kurzů eh, probíhá na univerzitách, školit, ve školicích aktivitách v rámci existujících struktur Oni je pořádají tedy naším jménem a je tam vždycky evropský rozměr. To znamená, že tam není jenom vnitrostátní aktivita, ale je tam i podpora pro ostatní partnery z ostatních členských států. Pokud jde o evropské výměné programy pro eh, pracovníky v oblasti prosazování práva. Tam jsme už v tuto chvíli lídrem na evropské úrovni a chceme tyto aktivity rozšiřovat do budoucnost. A jak jsem říkal, tady do budoucna bude příležitost ještě lépe využít moderní technologie. Snažíme se o to i ve spolupráci s dalšími partnery. Chceme dalším par- partnerům nabídnout například využití našich technických platform. Jak už jsem také říkal, pokud jde o některé oblasti, odborně přípravy v oblasti prosazování práva, v některých oblastech mají členské státy skutečně, je to pro ně veliká výzva poskytnout svým pracovníkům špičkové školení a odborné vzdělávání. Především v menších členských státech je to velká výzva. A tady do budoucna je velká přidaná hodnota, hodnota podpory eh, na úrovni EU. Jak víte, tak eh, pokud jde o ten řetěz obrany proti vnějším hrozbám, ten je vždycky tak silný jako ten nejslabší článek. To znamená, že chceme podporovat všechny naše partnery, aby mohli dostávat to nejlepší školení a odbornou přípravu. Vidíme také, že roste poptávka ze strany členských států a různých komunit. Například, když jsem hovořil s kolegy z oblasti cel, tam také mají stále větší poptávku po těchto aktivitách a my jsme připraveni pro ně v budoucnu pořádat více aktivit. To je vše z mé strany. Děkuji vám mnohokrát ještě jednou za vaši pozornost a samozřejmě velice rád zareaguji na vaše dotazy, případně poskytnu více informací. Děkuji mnohokrát, pane Šredere. A myslím si, že u všech našich agentur, ale především u agentury, jako je CEPOL, by bylo zajímavé pro naše eh, poslankyně a poslance se k vám přímo podívat, navštívit vás. Jedna naše delegace se k vám vydá v Dubnu, takže si myslím, že ti účastníci této delegace lépe porozumí tomu, o čem jste tady hovořil, když jste hovořil o výsledcích a o vaší strategii. V tuto chvíli se ptám, zda někdo z našich tří přítomných poslanců si přeje vystoupit. Prosím, paní Sipl. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát také za tuto prezentaci. Já bych se chtěla zeptat předchozích letech jsme učinili řadu kroků pro harmonizaci této práce do jisté míry, ale při implementaci evropských směrnic je práce policejních systémů a justičních systémů odlišná, liší se, řekneme, v jednotlivých členských státech. Takže do jaké míry tuto skutečnost zmiňujete a berete v úvahu při vaší práci, nebo se zaměřujete jenom na evropské směrnice a právní předpisy. Já si myslím, že asi musíte také trošku zabrousit do vnitrostátních předpisů. A vede vaše práce k tomu, že také uh, příslušní kolegové uh, lépe chápou jednotlivé vnitrostátní postupy a navazuje se lepší důvěra, lepší spolupráce? Ještě mám otázku, která se týká společných vyšetřovacích týmů, které máme. Celá řada policistů, kteří se účastnili té práce tam, mi říkala, že to, byl pro ně, že to byla pro ně velice dobrá zkušenost a proto se chci zeptat. Pomáhá práce vaší agentury nějak, aby se tedy příslušní policisté mohli zapojit do těchto týmů, případně eh, Existují v rámci těchto týmů někteří policisté, kteří ještě nebyli nikdy v CEPOLu proškoleni, nebo je to tak, že nejdříve by měli být proškoleni v rámci CEPOLu a poté se zapojit do práce těch společných vyšetřovacích týmů? Pokud jde o vaši spolupráci se zeměmi mimo EU, vy jste říkal, že je třeba se zaměřit také na právní stát, zásady právního státu. Já si vzpomínám, že na jednom z našich předchozích zasedání někdo říkal, ano, právní stát je pěkný, ale i diktátoři někdy říkají, že se řídí zásadami právního státu, ale oni vlastně tím myslí, jak si vlastní zásady, které si sami vytvořili. Takže jaké jsou ty hlavní výzvy, když tady hovoříme o oblasti zásad právního eh, státu a o ochraně základních práv? A ještě poslední otázka. Když hovoříme o klíčových prioritách, ta čísla jasně ukazují, že hlavní zaměření ze strany členských států je kybernetická trestná činnost, kybernetická bezpečnost. V rámci této oblasti jsou tam některé konkrétní aspekty, na které se zaměřujete? A tu svoji úplně poslední otázku jsem zapomněla. Ta je možná úplně nejjednodušší. Když hovoříme o navýšení účasti, větším zapojení, účastníků na akcích CEPOLu, tak je ta účast ze všech členských států, anebo jsou tam nějaké výrazné rozdíly, pokud jde o zapojení členských států? Děkuji mnohokrát, Birgit. Sofie, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem přišla o první část vaší prezentace. Takže možná se budu ptát na něco, co už jste zmiňoval a v takovém případě se omlouvám. Já bych chtěla více informací o dalším aspektu odborného e, vzdělávání v oblasti policejní spolupráce. A to jsou základní práva. Na jedné straně víme, že i v rámci policejních složek existuje xenofobie, sexismus, homofobie. A na druhé straně policejní složky jsou právě to je to místo, kde by lidé měli oznamovat e, trestné činy z nenávisti, homofobické trestné činy a tak dále. Já už jsem vaší instituci zaslala v průběhu minulých let celou řadu dopisů a ptala jsem se právě na tyto záležitosti, protože já si pamatuji, že právě když vy jste se přesunuli do Budapešti, vaše sídlo, tak eh, právě v Maďarsku probíhala taková velice kontroverzní akce, kdy policejní složky varovaly ženy například, že nemají do baru nosit krátké sukně, protože jinak se sami mohou za znásilnění. Takže se chci zeptat, jaké programy máte, nemyslím obecně, ale konkrétně, co děláte konkrétně, pokud jde o školení v oblasti základních práv. Děkuji mnohokrát, Sofie. A jestli bych mohla přidat ještě jednu otázku. Pokud jde o to, toto vzdělávání a odbornou přípravu, chci se zeptat na policejní praxi a korupci Například, myslím to v nejširším slova smyslu. Jsou tady věci jako braní úplatků a tak dále. A v rámci EU máme různé normy, různé standardy v této oblasti. Vy už pracujete v této agentuře celou řadu let, takže v tuto chvíli, jaká je podle vašeho názoru situace, jaké jsou rozdíly v praxi mezi jednotlivými členskými státy? Protože pokud ta základní praxe se nezlepšuje, základní situace nezlepšuje, tak potom je to ideální prostředí pro diskriminační postupy například. Takže jak se na to díváte? Vy pracujete v této oblasti celou řadu let, takže se chci zeptat, zda máte pocit, že se situace zlepšuje, nebo jestli politické klima v současné situaci tu situaci v některých členských státech ještě zhoršuje. Jaké je tady obecně klima, nebo jestli existují například i nějaké uh, příklady dobrých praxí. Thank you, Mr. Chair. Try to follow the different questions as best as possible. Pane předsedo, já se uh, snažím eh, držet těch původních otázek, jak eh, se týče policejní komunity i justice. My spolupracujeme s Eurojustem i Evropskou školicí sítí. Jedna věc je dívat se na to, jak nejlépe implementovat evropské nástroje, ale to není jenom o evropských nástrojích, ale i o národních nástrojích, jak je nejlépe využívat. My se snažíme dělat průřezově dělat to, co nejlépe ve spolupráci s justičními orgány, ve spolupráci s dalšími partnery, které mají přístup k těmto komunitám. Ale co mě často překvapuje, že já pocházím také z národního orgánu, kdy se snažíme eh, zajišťovat eh, školení pro policisty, prokurátory, soudce, tehdy bylo prakticky nemožné je dostat do jednoho e, školení, máme jich celou řadu, ale funguje to, oni se schází, e, pak společně pochopí různé perspektivy z jiných profesí a pak můžeme e, v praxi mluvit o tom, jak to aplikovat. Mluvili jsme o věc, máme nyní 6 až 7 let Ehm, školení dět, přípravných školeních společných vyšetřovacích týmů společně s evropskými sítěmi. To je velmi úspěšné. Hmm, máme asi 50 eh, státních zastupců a soudců, které mm, je třeba přepravit na implementaci. Eh, v řadě případů to vedlo přímo k implementaci Protože co my často děláme, že využíváme také zkušenosti Eurojust a Europol, které podporují operační část, když eh, také spolupracujeme s balkánským regionem, tak tam jsou účastníci z Balkánu i z evropské strany. Scházíme se na konkrétními aspekty budoucími věc, což je dobrý model. E, život ale je, jaký je a často se objeví potřeba někde, mm, někde v komunitě, lidé ještě nebyli vyškoleni. Já bych si přál lepší přesah do budoucna. E, my jsme také v kontaktu s balkánským regionem a je tam rostoucí poptávka pro společné vyšetřovací týmy, spolupráci přes hranice. E, to je mm, dobrý nástroj který by se měl v budoucnu lépe využívat. My to podporujeme v nejlepší možné míře, pokračujeme v těchto školeních. Um, budování důvěry, jak to tedy konkrétně e, zajistit z naší strany. Jak jsem řekl, e, tím, že se e, lidé spojí v online programech, tak to je nejlepší příkladem je výmě, program výměny, což je výborná příležitost kdy ti lidé mohou eh, vlastně přejít ze svého domácího prostředí. Vidí, že eh, ty prostředí jsou různá, různé právní rámec, různé pracovní podmínky, eh, fyzicky i jinak. Z mého hlediska pomáhá do budoucna lepšímu mm, porozumění spolupráce je důležité, aby spolu jako profesionálové jednali. Eh, je důležité, aby viděli, že to často skutečně funguje dobře. A eh, mm, je tady ten neformální element, který pomáhá, že se znají osobně eh, mm, Další, když fungujeme mimo Evropskou unii, co týče hodnota základních práv, to nepochybně je výzva, ale my o tom velice seriózně jednáme. Mluvili jsme o řadě aktivit, které jsme implementovali, dělali jsme z toho prioritu, pozvali jsme zástupce z nevládních organizací, protože i v tomto rámci Eh, jsme viděli, že tito úředníci jsou připraveni naslouchat, hm, co je tedy evropské hm, hm, chápání tohoto. Eh, také jsou tyto země v různé situaci, když mluvíme o terorismu, když se scházím s úředníky z Libanonu, z Jordánska, tak eh, skutečně ty jejich výzvy jsou úplně jiné. To by ale nemělo bránit našemu chápání základních práv, jaké jsou například limity eh, dobrého kvalitního vyšetřování v této oblasti. My jsme to zdůrazňovali v mnoha eh, oblastech. Eh, je to výzva z historického hlediska, různé přístupy, Někteří z vás se ptali na různé kybernetické kompetence. My musíme být připraveni na mm, mm, toto portfolio. To je samozřejmě jedna věc. Především menší země potřebují podporu, aby skutečně byly připraveni na tuto, tyto eh, znalosti Eh, témata jako mm, open source, zpravodajské informace, v posledních letech skutečně byly, byla poptávka trojnásobná. My jsme mohli udělat tři kurzy, měli jsme jenom jeden eh, na open source intelligence. Takže tady je prostor eh, vrcholných kvalifikací, pro ty, kteří skutečně mu potřebují znalosti, jak nejlépe analyzovat až po nižší úroveň, co můžete využívat z, z veřejných zdrojů, z internetu a tak dále. Takže tady eh, musíme investovat do toho procesu také s partnery z Europolu. Jaký je náš profil, standard do budoucna, který, kterého chceme dosáhnout? Jaký je prostor pro Evropské agentury, protože my jenom doplňujeme národní struktury, nemůžeme nahradit základní eh, školení těch národních strukturách. Také mluvíte o e, účasti z členských států se týče rezidenčních aktivit a výměny. Tady je stejný, prakticky eh, stejná poptávka. Výzva je pro nás s dostupnými zdroji Ehm, mm, nemůžeme vše, všechny uspokojit. Dal jsem vám příklad open source spravodajství. Pak jsou tady ale i jiné výměné programy, kde poptávka roste. Musíme se podívat, jak tuto poptávku uspokojit. Co se týče elektronických prostředků, tak tady vidíme velké rozdíly. Některé členské státy samozřejmě mají velkou snahu tady které členské státy jsou velmi aktivní, jiní z technických důvodů, protože nemohou používat um, kancelářské počítačové systémy, tak nejsou tak aktivní. Ale pracujeme i na praktických řešení. V tuto chvíli e, zvažujeme systémy pro členské státy, aby to mohly, im, mohly implementovat e, bez e, přístupu k internetu, takže pracujeme na řešeních je tady prostor pro zlepšování. Byly zdůrazněny různé aspekty základních práv, s tím plně souhlasím, to je důležité pro law enforcement. Minulý rok jsem měl to úctí, že jsem se účastnil jedné z akcí v tomto parlamentu. Také děláme školení pro hate crime, eh, školitele v oblasti základních práv, online aktivity, Um, toto téma bereme velmi vážně. To už jsem říkal v minulé prezentaci. Z našeho hlediska vždy se snažíme i, i o to vybrat, který prvek základních práv je třeba zdůraznit. V tuto chvíli jde o, o především ochranu dětí, ten z základních práv jste také zdůraznit, co se týče společných standardů policejních, stop and search a tak dále, tak i tam to řešíme. Není tam společný standard v Evropě, my se snažíme najít dobré příklady, prezentovat to v našich aktivitách a kurzech. Doufám, že každý jednotlivec Ehm, mm, dané zemi to může využít. Dělá se to různým způsobem, modernějším, efektivnějším, aby byl přístup k, i k komunitě jako celku. Ten uplatňování práva je, to je také otázka toho, jak eh, vyšetřovat zločiny, jak otevřená je tato komunita vůči různým aspektům jak citlivé jsou v této oblasti. My se snažíme eh, to řešit a také eh, jsem viděl určité nebezpečí a politické tendence, které brzo eh, se dostanou do komunit uplatňování práva, které budou mít menší prioritu. A toho chce, mm, tomu se chceme vyhnout do budoucna. Myslím, že na to Train činnosti které jsme mm, dělali. Jeden byl v Rakousku, to je efektivní nástroj, tak to můžeme vlastně multiplikovat ten efekt v různých členských zemích. E, dále, co jste říkal o standardech, především korupce, policejní praxi, co by se mělo dělat. E, máme korupci, e, také součástí našich aktivit. Nemáme přímo vyhrazené aktivity pro korupci. Víme, že to je v různých komunitách v Evropě. Diskutuje se to na různých úrovních. Ehm, také můžeme mít, ehm, využívat příkladů. Korupce začíná na úrovni hodnot. Jaký je postoj ehm, celého společenství uplatňování práva. To je otázka hodnot. Základy, které máme, když jsme se spojili v Evropskou unii, by se měly dostat i do oblasti prosazování práva. Doufám, že i to um, odpovídá na vaši otázku. Také hledáme vždy spolupráci se eh, Agenturou základních práv ve Vídni. Um, snažíme se to e, informace šířit ele, přes elektronickou platformu a um, využívat materiály, které využili. Děkuji, děkuji pane Schroeder, děkuji za velice komplexní odpověď, vy jste velmi zkušený a přeji vám hodně úspěchu do budoucna, děkuji vám za vaše znalosti. Um, Mm, já paní eh, kolegyni omlouvám, protože musela odejít eh, na jinou eh, akci. Tato vaše prezentace byla streamována, takže na to mm, se mohli dívat i další. Je tady určitý problém s účastí dnes dopoledne, ale i tak vám děkuji za vaši prezentaci a bude tady mm, delegace výboru Libe. Děkuji. Vážení kolegové, teď máme eh, bod eh, scoreboard eh, a Sylvie Guillaume, zpravodajka. Silva ví přijde v eh, 10 hodin, je na cestě. Mm. Takže máme pauzu na 10 minut. Sofie, musíme se o něčem popovídat, takže eh, kolegové si dáme pauzu do 10 hodin. Přijede, přijde zpravodajka, můžeme pokračovat v dalším bodu justiční scoreboardy.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 So colleagues, thank you for your patience and um, Tak budeme eh, pokračovat. Paní Guillaume, která je zpravodajkou tohoto bodu čtyři Kolegové, eh, jak víte, naše, náš výbor eh, se mm, eh, tohoto účastní podle článku 54. Máme zde výlučnou kompetenci, pokud jde o trestně právní věci, zejména pokud jde o otázky praní peněz a máme sdílenou kompetenci, pokud jde o zásady vlády práva. Takže nyní se dozvíme poslední věci k tomuto tématu a pak bude nás následovat diskuse. Paní Guillaume zastoupí Sylvie Entwelt a mm, eh, vítám Sylvie, vím, že jste tu byla již předtím a prosím tedy o uvedení tohoto tématu. Um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za předložení tohoto návrhu stanoviska. Jak víte, toto je eh, každoroční srovnávací přehled, který eh, vychází od roku 2013 a který sleduje systém spravedlnosti v eh, správní oblasti, nedotýká se občanské a trestních, občanských a trestních záležitostí. Jde o to zlepšit celé prostředí, prostředí, které by bylo vstřícné k podnikatelům, spotřebitelům a e, také nakloněno investicím. Ve svém stanovisku jsem se zaměřila na kompetence, který má náš příslušný eh, výbor, eh, kam spadá právě otázka eh, zásad právního státu. V budoucích srovnávacích přehledech domnívám, se domnívám, že by měla komise toto téma řešit lépe a nastavit také příslušné ukazatele. Například ukazatele, které se týkají týkají způsobu toho, jakým členské státy řeší porušení zásady právní, zásad právního státu. E, dále bychom mohli také zvažovat ukazatel, který by se za býval některými trestnými činy, které mají dopad na systém spravedlnosti a sem právě spadají takové trestné činy jako terorismus a praní peněz. V celém samotném jádru tohoto leží nezávislost soudnictví a k Eh, následující body mohou znít poněkud eh, zábavně. Chceme eh, mm, připomenout komisi, že je potřeba vytvořit evropský mechanismus, který mm, bychom dohlíželi permanentně na mm, zásady právního státu o potom parlament volá již od roku 2016 a měli bychom komisi tuto věc připomenout. Eh, je tady omezení eh, prostorové, tedy rozsah toho, té zprávy. Nemohla jsem se věnovat všem eh, podstatným věcem, ale odpovědný výbor se zabývá celou řadou též důležitých aspektů a já jsem se tedy zaměřila na ty, které jsou zvláště aktuální pro zásady právního státu. Eh, na základě tohoto stanoviska chceme eh, dosáhnout skutečné přidané hodnoty. Eh, pokud jde o harmonogram, ten je velmi těsný. přednesení. je dnes. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5.3. Chtěla bych mít dvě schůzky se stínovými zpravodaji, abych si vyslechla své kolegy. 19. až 20 třetí budou tyto schůzky začátkem dubna hlasování u nás a následně potom v odpovědném výboru. Je to velmi eh, těsný harmonogram, a harmonogram, ale je to proto, že již komise dokončuje další srovnávací přehled a ten chce prezentovat již v květnu. Takže jde tady o otázky eh, zásad právního státu. Eh, děkuji Silví a nyní prosím stínové zprávu zpravodaje. Eh, začneme paní Mecelou. Prosím, já jsem tady za, na místo pana eh, Radeva, který se nemůže účastnit. Tato srovna, tento srovnávací přehled je dobrým nástrojem, který umožňuje občanům získat lepší povědomí o fungování soudních systémů v jejich státem. Cílem je eh, posílit spolupráci a výměnu osvědčené praxe a domníváme si, že efektivní, nezávislé a transparentní soudnictví je klíčové pro fungování tržní ekonomiky a demokracie. Eh, stínový zpravodaj eh, eh, si uvědomuje rozdíly mezi systémy v členských státech, historické rozdíly, ale domnívá se, že tyto rozdíly by neměly bránit tomu, abychom dosáhli větší eh, transparentnosti, například ve zveřejňováním rozsudků. Eh, srovnávací přehled je součástí evropského systému dohledu na demokracii, který by měl vytvářet jasnou představu o tom, jak funguje právní stát v jednotlivých členských zemích s přihlednutím k subsidiaritě a přihlednutím k příslušným kritériím. Eh, děkuji, Robert za pana Radeva a za Alde Sophie Intveld. Eh, děkuji, Klode. A děkuji paní zpravodajce za velmi kvalitní eh, stanovisko, které se zabývá klíčovými a důležitými body. Několik doporučení, která možná předneseme cestou pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že srovnávací přehled je důležitým nástrojem, ale je třeba jej rozvinout. E, podle mého názoru je stále příliš akademický, teoretický tento srovnávací přehled a to je zřejmě kvůli tomu, že vzhledem k tomu, že ty vstupy vlastně, ty vstupní informace předkládají sami členské státy, některé se možná zamýšlejí kritičtěji nad svou situací, situací, jiné ne. Takže bych chtěla, aby komise provedla vlastní hodnocení a použila vlastní zdroje, včetně zdrojů občanské společnosti nebo asociací občanských, které byly dotčeny nějakými způsoby občanů, kteří byli dotčeni eh, eh, řízením soudním a nespoléhat se pouze na výkazy, které úřady členských států předloží. Eh, oceňuji také hm, Eh, odkaz na eh, pakt DRF, který je z roku 2016 a tady chci říci to tež, co jsem říkala eh, v souvislosti s eh, mediálním pluralismem. Já doufám, že náš výbor bude dosti silný, aby tlačil a dotlačil komisi k tomu, aby spojila tyto zprávy. Eh, komise má předložit návrh k širšímu mechanismu již letos, ale mohou také za začít s tím spojováním všech těch zpráv, které se nějak dotýkají základních práv a zásad právního státu. A poslední poznámka. Eh, chtěla jsem ještě jednu věc zmínit. Eh, domnívám se totiž, že je důležité, aby srovnávací přehled byl rozšířen na ty oblasti, které tak, jak zmiňovala paní zpravodajka, měl by být rozšířen a měl by se stát na důležitým nástrojem, protože pokud se mu podaří vypíchnout ty stávající opravdové problémy v jednotlivých členských stánech, stane se relevantnější a bude mu také věnována e, e, větší pozornost. A za zelené, prosím, Judith, děkuji za slovo a děkuji Sylvie Guillaume za přípravu tohoto stanoviska. Mm, já jsem se sama eh, seznámila s výsledky srovnávacího přehledu za loňský rok a poučila jsem se hodně, ale eh, rozhodně navazuji na to, co říkala Sofie i Silvie, že to je poněkud příliš akademické, teoretické a mně by se eh, líbil pohled kvalitativní analýzy. Já vím, že se zatím na tom pracuje, ale odpovídá to těm problémům, které tady máme. Vycházíme z údajů nejenom členských států, ale z institucí, které nejsou i evropské, například eh, Rada eh, Evropy tedy nejsou Evropské unie. Já, když připravovala jsem zprávu za Maďarsko, všimla jsem si téhož. My rádi využíváme úsudku a analýz dalších a sami vlastně se bojíme říci jasné vlastní stanovisko a zaujmout postoj. To by nemělo pokračovat, protože to znamená, že pokud budeme takto pokračovat a vycházet z analýz, které dělají ostatní, tak se vlastně bojíme říci pravdu. Já jsem si všimla v tom srovnávacím přehledu, že tady eh, chybí spousta údajů za Polsko. Není otázka, není nyní na místě se tázat proč, ale je to skutečně zarážající, když chceme chápat, jak vypadá eh, situace v oblasti spravedlnosti eh, v celé Evropské unii a zrovna země, o kterou nám jde a kde máme určité obavy, ty údaje chybí. Další země, ze které chybí ty údaje, eh, je Eh, je například Kypr, ne, že by nechtěli poslechnout, po, poskytnout, ale ty údaje nemají. Je to velmi užitečné, hodně jsem se dozvěděla, ale vede to k otázkám, jak zlepšit situaci. A souhlasím se Silví Guillaume, že bychom se měli zaměřit zejména na zásady právního státu a na možnosti toho, jak by Evropa mohla eh, eh, jak si svoje povědomí a povědomost o této oblasti Eh, zvýšit. Já budu zatím eh, teprve o pozměňovacích návrzích eh, přemýšlet tolik. Stínový zpravodajové a nyní další řečníci. Děkuji, Klode. Já bych též rada poděkovala Sylvie Guillaume za stanovisko, které považuji za velice důležité. Chci říci dvě věci. Za prvé, odstavec, který hovoří o eh, úctě k právnímu státu a základním svobodám. Tady se dovnímám, že to tady bychom si měli uvědomit, jak důležité je důležitost používání a aplikování práv, například eh, zákonů, promiňte, zákonů, zejména zákonů protidiskriminačních, které často nejsou eh, řádně uplatňovány. Já jsem se sama s tímto eh, setkala, kdy jsem sama musela říkat soudcům, jak mají postupovat soudci. Soudci nejsou dostatečně informováni o těchto protidiskriminačních diskriminačních a lidskoprávních předpisech musí eh, být správně eh, vzdělávání, vyškolení musí existovat řádná kultura v rámci soudů, mezi soudci, to znamená těmi, kteří to potřebují nejvíce. Další téma je jakási eh, mm, rozdílnost, pokud jde o práva na občanství pro mnoho obč, e, e, občanská práva, jako je e, přístup k bydlení, přístup na trh práce. To jsou i situace, kde se toho účastní soudy a soudské soudy musí jaksi držet krok s vývojem v, těchto, v této oblasti. Pan Fernando? Děkuji. My si všech, všichni vzpomínáme na tento srovnávací přehled během minulého mandátu, kdy jsme tento přehled eh, sledovali velmi eh, bedlivě a děkuji za zprávu. Je to ve správný čas a velmi důležitá zpráva. A chci zmínit, že bychom při připravování té, eh, to, té zprávy měli vycházet z údajů, které jsou obsahem těchto srovnávacích eh, přehledů, protože eh, reformy soudnictví, které proběhly v celé v řadě členských států, a toho jsme si jako líbe, výbor líbe všimli, tyto reformy vedly ke vzniku obav eh, a určitého politického hodnocení ze strany našeho výbore, výboru. Tyto reformy si zaslouží i politické hodnocení, které jde nad rámec těch objektivních eh, dat, které jsou zhromážděny v tom srovnávacím přehledu. A druhá věc, ano, myslím, že jsme učinili správnou věc, když jsme poukázali na důležitost profesní přípravy a vzdělávání v oblasti soudnictví soudců. Eh, myslím si, že mm, je však zároveň užitečné os, zmínit se o takové profesní přípravě a vzdělávání, které je nezbytné pro, pro to, aby se vůbec člověk stal soudcem ještě předtím, než nastoupí ta, to následné vzdělávání, jak eh, toto vzdělávání soudců základní by se mohlo stát eh, jakousi evropskou přidanou hodnotou, kterou přispíváme ke kultuře vlády eh, práva či právního státu, vytváření jakéhosi společného standardu při vzdělávání, které vyžadují vnitrostátně členské státy při profesní přípravě soudců. Tady jsou velké rozdíly eh, a to včetně rozdílů v těch zemích, které spaj, eh, spadají do stejného systému práva, jako je kontinentální právo Francie, Španělsko, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Itálie. To jsou státy, které mají velmi společné rysy, eh, pokud jde o eh, veřejný přeskum a mm, a ty zkoušky, které musí soudci, kterými, kterými musí soudci projít, ale pokud jde o zkoušky, skutečnou mm, realizaci těch vzdělávacích učebních plánů, které jsou eh, nezbytné pro to, aby se člověk stal soudcem, tyto, stát, tyto mm, učební plány se velmi liší a vedou také sociálním rozdílům, nejenom sociálním rozdílům kandidátů eh, na soudce, ale také rozdílům v vyváženosti z hlediska genderu. A to si myslím, že v naší zprávě by mělo být také zaznamenáno, že tyto prvky jsou též důležité. Děkuji. Děkuji. Tomas, prosím. Děkuji, <clears throat> pane předsedající. Já jsem tady ukrytej na straně, takže jste mě předtím asi neviděl. Já osobně bych chtěl k této zprávě říct několik, několik eh, bodů. Uh, ten první bod je to, co už tady zaznělo, ty vstupní informace. Podle mě ta zpráva je na nic. Ta zpráva, takovouhle zprávu jsem si mohl vycucat můj tým za deset minut na internetu a mohli jsme si tam popsat, eh, popsat věci, které už dávno známe. A kdybychom skopírovali zprávu z minulého roku a dali zprávu, dali tam jenom obsah roku 2016, tak to je úplně stejný. Teď jsme to tady už kritizovali. Říkali jsme, že nechceme takovouhle teoretickou zprávu, která vůbec nic nepřináší. Tady jsme říkali, že chceme propojit kvalitativní a kvantitativní analýzu. A už vidím ty diagramy. Diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4. Co ty diagramy vlastně porovnávají? koukněte se na ty vysvětlivky vždyť je to absolutně odfláknutá práce a my bychom jako parlament měli tuhle zprávu prostě odmítnout říct komisi že takovýhle zfušovaný materiály prostě tady nechceme. chybí mi tady absolutně informace o elektronizaci. to že v některých soudech prostě nezašlou ani elektronický výsledek prostě jednání to je fakt a to že jsou státy kde můžete podávat všechno od žaloby až po připomínky všechno elektronicky a je to zaznamenáno a ty soudy vedou elektronický spis je taky fakt. kde jsou o tom tady informace? kde jsou informace o pokroku? u řady států ty informace které tady vidím to je dojmologie to není vůbec postavené na faktech. To je, já tady můžu vzít jeden bod po druhém a směju se chybí mi tady absolutně informace o délce soudních řízení v občanskoprávních sporech a v trestněprávních sporech chybí mi jakákoliv informace o vzdělávání soudů předtím než ti soudci e, jdou do svého povolání a potom v průběhu zaměstnání. řada soudců vykonává svoji činnost thirty let a za thirty let byli maximálně na dva týdny uvolněny na nějaké, na nějaké kurzy. Proč tato informace tady není? A další věci, které, na kterým se můžu prostě po, po, pousmát. Ty systémy jsou jiný a srovnávají se tady e, hrušky s jabkama. Podle mě prostě tahle zpráva, tak jak je teďka pojatá, nemá pro nás žádný smysl a podle mě je tahle zpráva absolutní blábol, který si může prostě komi, komise nechat a nemusí nám ho vůbec posílat. You're having a bad morning, uh, Thomas. Dneska to není příjemné ráno pro vás, ano. Ne, já jsem chtěl říct si jenom pravdu. Já jsem byl opravdu rozčílený i minule, když jsem o tom hovořil. Ano, samozřejmě vím, že toto není tady oficiální postoj Evropského parlamentu, já znám vaši kritiku a možná by bylo teď na čase, aby se vyjádřila Evropská komise. Takže dám ještě slovo Evropské komisi, než se vrátím k Silvii jako zpravodajce. Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne všem. Já jsem trošku v šoku po tom posledním vstupu. Samozřejmě, když evropský eh, europoslanec eh, říká, že je mu tato eh, zpráva k smíchu, tak to nás trošku šokuje, protože v předchozích diskuzích se ukázalo podle naša, našeho názoru, že tento nástroj je poměrně uh, užitečný. Je to nástroj, který má za úkol pomoci členským státům vylepšit účinnost justičních systémů a soudnictví. Všichni víme, že efektivní justice je velice důležitá pro respektování zásad právního státu. A to znamená, že můžeme říci, že srovnávací přehled EU také napomáhá dodržování zásad právního státu a spoléhá na velice objektivní data. Ta data nejsou jenom, ta nedostáváme jenom od členských států, ale jsou to také data, která získáváme od justičních sítí, od různých komunit a samozřejmě i vy víte, jak je obtížné ty mezery v datech doplnit. Každý rok se nám to ale daří o trochu lépe a doplňujeme ty mezery. Je pravda, že některé členské státy v předchozích kolech sběru dat nám těch dat poskytli méně, ale teď, pokud jde o to srovnání z roku 2018, které bude zveřejněno na jaře, tak tam uvidíte, že eh, už se nám dostala i data i z Polska. Takže jsou tam i data o využívání informačních technologií, která nám poskytly vnitrostátní orgány. A to znamená, že jsou to data spolehlivá. Takže já vám děkuji za předchozí připomínky. My jsme, je, my jsme si je zaznamenali. A samozřejmě se těšíme na zprávu z výboru Jury. A to, co slyším od eh, stínových zpravodajů, to je velice oprávněná eh, konstruktivní kritika těch slabin, takže toto vezme na vědomí také eh, paní zpravodajka. Samozřejmě není to všechno dokonalé. A Silvi, chcete se ještě vyjádřit? Ano, ano, chtěl, chtěla bych, protože já nesouhlasím s komisí. Ono nejde o to, že tam je mezera v těch eh, informacích, které jsou k dispozici. Jde o to, že Evropská komise si prostě politicky zvolila tu cestu, že některé zdroje tam nezařadí. A když možná by to mohlo být pochopitelné z hlediska tady byrokratické minulosti či politické minulosti komise, ale teď prostě je potřeba nezávislé posouzení vnitrostátních justičních systémů a nejenom spoléhat na informace, které oni vám poskytnout. Ano, samozřejmě, že je požádá to i informace, ale musíte využít i jiné zdroje. A to je politická volba, kterou musí Evropská komise provést. Jak už jsem říkal, někteří stínoví zpravodajové už se eh, vyjádřili k tomu, jaké jsou ty možné jiné zdroje, například Rada Evropy a tak dále, takže je jasné, že paní zpravodajka toto všechno vezme v úvahu. Eh, máme na to málo času, jsou ještě dvě zasedání stínových zpravodajů, takže Silví, chtěla byste to tady nějak schrnout, to, co jsme si tady vyslechli? Prosím. Oui, euh, si on aurait pu s'endormir euh, ce matin, ben finalement il y a un peu... Um, Člověk by eh, sice usnul, ale nakonec to byla docela zábava. Ehm, zajímavá diskuse o hm, politice, byrokracii času času, eh, objektivitě a subjektivitě. Já chci upozornit na údaje, které se netýkají přístupu k elektronickým um, prostředkům. Ehm, bylo to takže ty, tyto údaje existují, bylo to na té, tab, té tabulce. Já jsem mm, mm, pochopila, že se ten dokument jevil poměrně suchý. Je barevný, ale není úplně Mm, suchý, je velmi akademický. Uh, myslím, že mm, přináší určitou představu poměrně přesnou o tom, jaké údaje jsou k dispozici. Také e, slyším to přání, které považuji za legitimní, um, které se týče jiných zdrojů a také zaměření, které by mm, mělo být věnováno právním podmínkám právního státu. Také zajímavé um, samý přístup k vývoji údajů návrh členských států, dopady na justiční systémy členských zemí, a jak jsem řekla, abych eh, neprodlužovala zbytečně tu debatu, je to velice stručné, to stanovisko. Pozměňovací návrhy nám umožní to trošičku um, doplnit, aby aby to bylo silnější, především co se týče no, trestní justice. E, takže e, k tomuto mm, stručnému stanovisku e, se těším tedy na pozměňovací návrhy, které jsou potřebné. Mm, takže tady postupujeme podle článku 54, to poměrně krátká lhůta 5. března, ale děkuji vám za velice vášnivou diskusi a příspěvky kde diskusi o jistučnímu skorbortu. Teď přejdeme k bodu 16, to je referendum o svobodě pohybu ve Švýcarsku. Jsem velice rád, že mohu přivítat velvyslance pana Bushera. Mohu to uvést tedy. Ještě chviličku, paní velvyslanec přijde. Okay, colleagues, we come to point 16 and this is about... Máme se k bodu 16, je to o referendu svobodě pohybu ve Švýcarsku. Vítám pana Buhera, velvyslance vedoucího mise Švýcarska při EU. Koordinátoři požádali o aktuální informace o um, potom švýcarském referendu. Byla to tedy žádost koordinátorů, referendum proběhlo 9. února a možná si vzpomínáte, většina populace požádala o zavedení nějakých kvót pro mm, příslušníky třetí zemí. My víme, že eh, systém kvót by nebyl kompatibilní se svodou pohybu eh, zemí, které se účastní jednotného trhu, takže vyslechneme krátké prohlášení pana velvyslance o aktuálních informacích, jak se ta situace vyvíjí, jaká mohou být možná řešení. A pak bude krátká diskuse se s externí službou. Takže, pane Buchere, vítejte eh, a prosím, můžete pokračovat. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za eh, nabídku této diskusní platformy. Abych uvedl ten kontext, dovolte, abych řekl to, co je známé. Švýcarsko a Evropská unie mají velice úzké vazby. Geografické, sociální, kulturní a samozřejmě ekonomické. EU je nejdůležitějším obchodním partnerem pro Švýcarsko. Na druhé straně Švýcarsko je e, mm, jedním ze tří mm, největších obchodních partnerů vedle USA Číny. Vztahy mezi EU a Švýcarskem jsou založeny na řadě dohod této fázi vyjednáváme o dohodě, která by se týkala institucionálních otázek, konsolidovat a dále eh, rozvíjet přístup k trhu. Švýcarsko chce řešení, které by respektovalo suverenitu Švýcarska při zohlednění nutností vnitřního trhu v zájmu Švýcarska i Evropské unie. Volný ohyb osob, který je předmětem diskuse, je další ilustrace úzkých vazeb, které máme. Um, více než 464 tisíc švýcarských občanů žije v EU nebo EFTA. Ve Švýcarsku máme více než 1,4 milionu občanů z EU nebo EFTA. Dalších 320 tisíc lidí z EU a EFTA eh, každý den eh, mm, přechází hranice. Pokud je ale volný pohyb příležitostí, tak nesmíme zapomenout eh, i na to, že to přineslo výzvy, jako větší konkurence na trhu práce, především v příhraničních oblastech, kalá i nekalá konkurence, vytlačování domácích obyvatel a potřebách ochrany sociálních a zaměstnaneckých standardů. Také to bylo vyjádření pocitu Švýcarů tváří v tvář těmto výzvám. Ehm, obavy jsou i v jiných evropských zemích, jak ukázala poslední diskuse o sociálních dopadech jednotného trhu. Ehm, dobré výsledky vnitřního trhu pro všechny sociální skupiny jsou základním předpokladem pro otevřenou společnost, pro akceptování volného pohybu osob. Dovolte, abych vám vysvětlil implementace iniciativy z 9. února eh, proti masové imigraci, tak jak eh, to bylo nazváno. 9. února 2014 iniciativa byla přijata většinou 50,3 e, ve většině tedy obsahových bodů. Abych se implementovaly nové ústavní ustanovení článku 121a švýcarské ústavy, švýcarský parlament v prosinci 2016 revidoval federální zákon o cizích státních příslušnících, který je kompatibilní s dohodou o volném pohybu. Podrobnosti legislativních změn pak byly přijaty o rok později federální radou v prosinci 2017. Ehm, revidované mm, nařízení eh, budou vstupovat v platnost 4. července letošního roku. Dovolte, abych zdůraznil, že během celého procesu implementace Švýcarsko plně respektovalo závazky vůči EU dohoda o volném pohybu osob byla plně funkční. Ehm, Švýcarsko plně respektovalo své mezinárodní závazky a bude eh, to dělat i nadále. Imigrace, počty imigrantů ilustrují, eh, jak dobře ty dohody fungují. Od té doby, co vstoupil v platnost v roce 2002, imigrace se zemí EU do Švýcarska eh, výrazně stoupla. Jak už, bylo, jak už jsem řekl, 1,4 milionů e, občanů EU žije ve Švýcarsku, což představuje 17 švýcarské populace. Populace Švýcarska za toto období stoupla 7,3 na 8,4 milionů. Toto odpovídá 10% všech občanů EU a EFTA, které pracují v jiných zemích, než je jejich domovská e, země e, pod titulem volného pohybu. Takže Švýcarsko s 8,4 miliony obyvatel absorbuje 10 volného pohybu v evropské eh, hospodářské oblasti. Co se týče přezraničních pracovníků, tak počet se téměř zdvojnásobil od té doby, co vstoupila dohoda v platnost a nyní to je téměř 320 tisíc. Jaká, jaké uh, opatření byla přijata legislativní novela? Eh, má cílená opatření proti nezaměstnanosti, podporuje potenciál pracovníků ve Švýcarsku, včetně příslušníků EU, Eh, především zavádí povinnost oznámit eh, volná pracovní místa regionálním zaměstnanským úřadům, co se týče profesionálních kategorií, kde je nezaměstnanost rovná nebo vyšší určitému Prahu. Tento práh bude 8 od 1. července letošního roku a 5 od 1. ledna 2020. Kromě toho Registrovaní uchazeči o zaměstnaní bude mít přístup k informacím pět dnů, poté eh, mohou zaměstnatelé zveřejnit svá volná pracovní místa mimo regionální kanceláře. Všichni registrovaní u toho úřadu práce bez ohledu na národnost tohoto mohou využívat, včetně příslušníků EU EFTA, kteří žijí ve Švýcarsku, i EU e EFTA příslušníků, kteří hledají zaměstnání ve Švýcarsku. Povinnost oznámení, e, přístup k informacím pro registrované uchazeče o zaměstnanosti odůvodněný vzhledem k e, veřejnému zájmu řešit nezaměstnanost. Abych to shrnul, implementace ústavních ustanovení E, zaměstnávala Evropské instituce a Švýcarsko už tři roky. Švýcarsko je pyšné na svoji přímou demokracii, umožňuje občanům vyjadřovat své obavy a vláda a parlament mohou hledat kompromisní řešení, které jsou mm, základem švýcarského sociálního e, kontraktu a jeho prosperity. Švýcarsku se podařilo nalézt řešení, které plně respektuje dohodu o volném pohybu osob a řeší legitimní obavy pracovníků nejenom ve Švýcarsku, ale obecně na evropském kontinentu. Řešení je nediskriminační. Všichni uchazeči o zaměstnání se mohou registrovat v úřadu práce. Není tam žádná mm, nerozlišování národnosti a diskriminace. Tento proces nyní dospěl k závěru a my se těšíme na pokračování otevřeného konstruktivního dialogu s evropskými institucemi, abychom dále mohli posilovat naše vztahy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Elvislanče. A máme tedy do 11.15 a proto se zeptám kolegu, zda si přejí vzít slovo. Seven. Takže tady je velký zájem. Takže externí služba, mm, krátký příspěvek, prosím. Thank you very much, uh, Chair. Um... Děkuji, pane předsedající, a děkuji za možnost pohořit za SVČ. Jsou tady také kolegové z Generálního ředitelství pro zaměstnanost a spravedlnost. Jenom velký, krátký přehled a náš pohled na tu situaci, jaký vnímáme dnes. Pokud jde o tu dohodu o volném pohybu mezi oběma eh, uskupeními, šlo o, o posod pohyb osob, vstup, výstup, eh, přístup k zaměstnanosti za a e, dočasných sociálních služeb na obou stranách. Vedle, šlo, vedle toho také šlo o koordinaci sociálních e, služeb a uznávání profesních e, diplomů. Setkáváme se pravidelně nad touto smlouvou v rámci řídicího výboru a také jsme sledovali průběh referenda k masové imigraci po přijetí zákona v roce 2000 2016, toho zákona o za, pobytu zahraničních osob, jsme měli eh, v roce 2016 v prosinci eh, zvláštní zasedání tohoto výboru, abychom si vyjasnili některé aspekty tohoto nového zákona, zejména pokud jde o přístup k informacím o volných místech a také eh, pokud jde o kritéria a prahová hranice, hranice a také ty prahové hranice regionálně a sektorálně Eh, uplatňované a vyjadřili jsme určité mm, obavy, pokud šlo o registraci evropských občanů ve švýcarských, u švýcarských úřadů práce. Švýcarské úřady nás ujistili, že to je možné pro všechny evropské občany bez ohledu na místo jejich pobytu a eh, předchozí zaměstnání. To znamená, i ti uchazeči o práci, kteří přijeli do Švýcarska eh, s cílem najít práci, se mohli registrovat trvalý jsme také na tom, že je třeba přijmout eh, či eh, navrhnout další opatření a že tato opatření podle toho daného zákona musí být v souladu s, tím, s tou dohodou eh, pokud tedy se, jakmile mm, v, roce, v létě 2017 byly tato opra, byla tato prováděcí opatření zveřejněna, op, opět byla projednána s tím prováděcím výborem v červenci 2017 a tam jsme vyjasnili další obavy, zejména přiměřenost postihů a maximální délku, pokud jde o omezení k přístupu informacím, a jakož i další závazky eh, zaměstnavatelů, eh, pokud jde o zdůvodnění která musí poskytnout. A to, co nám poskytla švýcarská strana, bylo pro nás uspokojivé. Eh, Nyní tedy naše závěry jako ESVČ jsou následující a také komise. Za prvé, na základě toho zákona a prováděcích předpisů máme za to, že tyto lze provádět při plném ohledu na podmínky smlouvy, plnění ze strany Švýcarska. Jak však víme, detaily jsou důležité, takže budeme nadále velmi eh, bedlivě sledovat implementaci těchto prováděcích opatření, jakmile vstoupí v červenci 2018 do, eh, v účinnost, tak aby evropští občané nebyli diskriminováni a nebyla jim krácena práva volného pohybu. Eh, děkuji zástupci ESVČ za přítomnost a za vyjádření. Paní Mecola? koordinátoři chtěli tuto schůzku, takže by bylo žádoucí, aby se také vyjádřili v tomto okamžiku. Děkuji, Klóde. Ano, já bych ráda poděkovala panu velvyslanci za přítomnost a aktuální informace, kterými byly ošetřeny některé naše obavy, pokud jde o výklad některých zákonů, které jsou přijaty ve Švýcarsku a které proti nám, proti uh, podle nás jdou proti zásadě toho, že volný pohyb osob ne, nelze nijak spochybnit. Eh, to, co říkala uh, VČ ukazovalo se, že ta, ta, ta zásada toho volného pohybu nebyla úplně primárním ohledem švýcarských eh, zákonodárců a my budeme nadále trvat na tom, aby evropští občané, tedy občané EU, nebyli, eh, eh, nebylo s nimi nakládáno přímo či nepřímo nějakým sekundárním způsobem a aby s nimi bylo vždy nakládáno stejně transparentně za, jako s jinými. Já si děkuji děkuji za ten příspěvek, tím jste napravila reputaci koordinátorů. Eh, Bylo to, je to jedna z těch věcí, eh, kdy, která byla velmi palčivá v daném určitém období, nicméně Eh, nyní, když máme na starosti jiné věci, jak si tato věc vypadla z naší pozornosti a ti kolegové, kteří chtěli tuto diskusi, tady vlastně eh, nejsou, takže ta diskuse není nijak bohatá, nicméně já jim ty informace předám na setkání koordinátorů a je to velmi klíčová eh, otázka pro ně a děkuji pane velvyslanče za ty informace, které jste poskytl. A děkuji také e SVČ a i paní Mecole. Takže pokud chcete ještě zareagovat krátce na ty věci, které zazněly ze strany e SVČ a ze strany paní Mecoli, tak prosím, pane velvyslanče. E, děkuji. V této chvíli mohu pouze říci, že tyto kroky jsou příspěvkem k tomu, abychom jaksi normalizovali naše eh, vztahy, tak jak jsem to říkal na začátku, vztahy mezi Švýcarskem a EU jsou pro nás klíčové a do budoucnosti mají ještě větší potenciál a je třeba, abychom na obou stranách tento potenciál využívali. Eh, děkuji, že jste tedy dnes přišel, pane velvyslanče, děkuji zástupcům eh, komise a ESVČ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 Dalším bodem na pořadu jednání kolegové bude eh, společná eh, schůze s výborem pro eh, práva žen a rovnost, výborem FEM a to začíná v 11.15, takže nás čeká do 11.15 přestávky. Krátká přestávka do 11.15 a budu se těšit na vaší přítomnost k tomu, eh, k té, na,